Guten Morgen. Bonjour, good morning everybody. It's so cold, I don't want to wait any Dámy a pánové, měli bychom začít. Začneme s hlasováním. Takže mám eh, všechno, co je eh, eh, třeba, abych čelila stávce. Mám hm, boty, holinky, všechno, abych sem došla, ale nevím, jestli jinak ten, kdo má na starosti Eh, kávu, tak eh, ano, to je bude snad v pořádku. Co by sád by se... Začneme hlasováním, bod 7. So we start with the voting. Jsme s hlasováním směrnice o audiovizuálních službách. Dnes eh, Eh, máme zprávu pana Borise a já myslím, že asi než začneme s hlasováním, tak byste k tomu něco měl říci. Prosím, Piotr. Máte slovo. To, eh, děkuji bardzo. To, to, to je bardzo vážná direktiva. Bo... Děkuji. To je velice důležitá směrnice. Poprvé o ní budeme dnes hlasovat. Poprvé. Připomínám, že evropský trh pro zejména pro mládež, eh, je velmi důležitý a v médiích eh, se šíří velké množství reklamy pro mládež. Je třeba chránit spotřebitelský trh před různými typy diskriminace. A je třeba, abychom si dali dobrý pozor právě v případě této směrnice. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Rovněž děkuji Stefanu Jasoli a dalším spolupracovníkům. Těším se na hlasování a doufám, že budeme úspěšní. V příštích letech, v příštích třech letech totiž budeme moci pozorovat tuto směrnici, možná bude třeba přistoupit k jistým změnám, ale celkově si myslím, že bilance je pozitivní, ta směrnice je pro Evropu nezbytná. Takže zcela obecně to vidím pozitivně. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já vás prosím, abyste vždy řádně zvedali ruku, protože tento prostor je značně nepřehledný, jinak bychom museli ovšem hlasovat elektronicky, ale myslím si, že by bylo lepší, kdybych se mohla spolehnout na to, že byste se dnes snažili tedy hlasovat opravdu důrazně. Začínáme pozměňovací návrhem číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30. Tady bude oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u čísla 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Návrh číslo 55. Končím hlasování. Nemám kartu. Končím hlasování. Nic nefunguje. Funguje 7 k 11. Vy jste pro, pane Anibale? Takže to je 8 k 11. Jste proti nebo pro? Proti. Takže 8 ke 12 zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit, zahajuji hlasování číslo 67. Končím hlasování. Sedm ku dvanácti, promiňte, osm ku dvanácti, říká paní předsedkyně. Zamítnuto. Vy jste pro? Dobrá. Tedy osm ku třinácti. Zamítnuto. 68 je to té, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti. Prosím ještě jednou, kdo je pro? 71. Proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Je to číslo 71, končím hlasování. Tedy 17 7 bylo to přijato. A jsme v kompromisu 3 pro, proti, drželi se, schváleno. 82 je to dole na stránce pro, proti, drželi se, schváleno. 83 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování číslo 88. Končím hlasování. 14, promiňte, 15, říká paní předsedkyně. 15 ku 10 bylo to přijato. Nyní 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 ne. 93, říká paní předsedkyně. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 94, Alibe 3, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 98, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 99, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 100, pro, proti, zdrželi se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 Teď hlasujeme, ještě ověříme 116. Eh, Končím hlasování. 9 pro, 15, pardon, 10 pro, 15 proti, takže zamítnuto. 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 má dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasu, ještě se ověří 10. Zahajuji hlasování. 10. Končím hlasování. Ne, omlouvá se předsedkyně. 11. Ověříme 11. Čili ověřuje... Teď nevím, říká předsedkyně. Takže teď hlas... Dobře, takže 10, ta bylo přijato a jedenáctka. Jedenáctka byla také tedy přijata, 21 bylo pro, omlouvám se. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se,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 7 ku 16, ne, respektive tedy i paní Hanebal, jak jste hlasovala pro? Čili 8 pro, 16 proti, bylo to zamítnuto. 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, ne, 27, omlouvá se předsedkyně, 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Teď Jury, <clears throat> Číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest, pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm, pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO, teď IMKO, návrhy IMKO. Jedna, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověřujeme číslo dvě. Číslo dva, zahajuji hlasování, končím hlasování. Devět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 Číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě, kdo je pro? pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět, pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest, pro, proti, zdrželi se, přijato. Možná bychom mohli ty další čtyři odhlasovat v bloku. 7, 8, 9, 10, 11, ano, či ne?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 13? Otázka na 13. Dobře, takže ověříme číslo 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 pro, 10 eh, pardon, 13 proti, 10 pro, zamítnuto. 14 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď závěrečné hlasování. Prosím, budeme hlasovat elektronicky, připravte si karty. Chybí někomu karta? No, dobře, tak můžete možná použít svou kreditní kartu. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. 20 plus paní Hannibal a vy jste hlasovali, máte, vy máte kartu v pořádku, 21 proti, minus 3, to jsou liberálové. Děkuji. Děkuji a gra- gratuluji zpravodaji Borisu Pětrovi. Liberálové ukázali, že mají blízko k pirátům. Ne? Není to tak? můžete ještě s námi zůstat, protože budeme dále hlasovat. Dobře, takže teď se dostáváme. Ještě jednou tedy chci pogratulovat eh, panu Piotru Borisovi a teď se dostáváme k dalšímu bodu. One was it? Uh, from yesterday. Which one is it? Eh, okay. Seven. Okay. So, this, uh, eh, Mr. Lockhart, do you have... Takže, pane Lockhart, chcete něco říci? Ne, nic. Dobře, začneme rovnou s hlasováním. Návrh 1. Mohli bychom eh, hlasovat unblock 1 až 5? 1 až 5. Ne? Dobře, tak ne. 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 3. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 6 pro, proti, zdržel se přijat. 7 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. 8 pro, proti, zdržel se přijat. A závěrečné hlasování. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Konec hlasování. Mm. 20, 22 eh, pro, jeden proti. Děkuji, eh, Martene, vynikající práce, protože skutečně tady pro nás jde o obrovské peníze. A teď další bod. Bod číslo 9, ano. Ano. Dostáváme se k Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt, podpora kulturních a tvůrčitých, tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti. Ano, včera se sešli koordinátoři a opět jsme hovořili o kulturním a tvůrčím odvětví a včera nový eh, ředitel pro kulturu eh, Eh, chtěl, abychom nepoužívali tento název, protože Europe Creative ve Francii to je něco, co již existuje. Existuje asociace, která se nazývá Europe Creative. A pokud, a takže tvůrčí Evropa, to je jejich jméno, název a my bychom museli tedy za to zaplatit, kdybychom chtěli používat eh, to chráněné jméno, takže bychom měli možná tento program nazvat jinak. Stejně myslím, že řadě lidí se tato, tento název nelíbil. Takže teď máme zde zprávu z vlastní iniciativy Marie Teres. Marie Teres, máte slovo. Děkuji, děkuji Doris, děkuji za tu možnost se vyjádřit v rámci první výměny názoru o podpoře kulturního a tvůrčího odvětví. Je pravda, že ty termíny se hodně liší podle toho, jak se na tu tematiku díváme, ale v zásadě dnešním cílem je podporovat růst a zaměstnanost v EU prostřednictvím těchto odvětví, tedy odvětví kultury a tvorby. Připomínám, že v říjnu minulého roku komise sdělila sdělení k tomuto sektoru na základě zelené knihy z roku 2010. Je to zelená kniha, u které jsme odhlasovali zprávu jejíž jsem byla zpravodajkou. A cílem jde teď, abychom se zamysleli nad opatřeními, které třeba přijmout, abychom eh, uvolnili potenciál tohoto sektoru, stimulovali ho. A já myslím, že asi jsme eh, tedy v podstatě splnili účel, protože to sdělení komise přebírá celou řadu našich námětů. Ještě bych něco připomněla, možná i když nepotřebuji zde, abych vás upozorňovala, jaký je stav eh, ve světle krize. Náš cíl je jasný, to znamená, je to zakotveno i v názvu této zprávy, to znamená podpora růstu a zaměstnanosti. Nejde o to vymýšlet nic od nuly, ale navrhovat konkrétní směry které jsou dostupné. E, tyto sektory, kultura a tvorba, e, v podstatě rostou i přes krizi, posilují i sociální kohezi a také i plně přispívají k našim cílům Evropa 2020, to znamená inteligentní, udržitelný, inkluzivní růst. Tato zpráva tedy se snaží e, zdůrazňovat konkrétní směry. Nejprve, o co tady jde? Cíle máme dvojí. Za prvé je třeba eh, potvrdit, že tento sektor je specifický, že to je sektor kulturní a ekonomický zároveň. Ekosystém kultury a tvorby, jako každá ekonomická odvětví, může generovat bohatství. A je třeba to využít jako i zdroj pro konkurenceschopnost, sociální, eh, sociální začlenění, otevřenost světu a růst. A především je třeba to otevřít regionálním a lokálním úrovním, které jsou kompetentní v této oblasti. Přitom je třeba zachovat diverzitu kultury v EU, což je naše bohatství, a je třeba takto podporovat růst a zaměstnanost. Rovněž je třeba to podporovat i vzhledem k různým výzvám, kterým čelíme, a to především dopady globalizace, nutnost uspůsobit se eh, digitálnímu světu, přístup k financování. Zatím to je těžké pro malé střední podniky. Jak tedy zmobilizovat různé úrovně eh, řízení kultury na úrovni tedy ústřední, regionální a lokální? O to jde. Zde litujeme, že komise nešla příliš daleko eh, v tom, jaká opatření zde indikuje a já doufám, že my ji budeme inspirovat. Připomenu pár čísel a e, zde to se samozřejmě liší podle studií, nejsou asi příliš spalehlivé, liší se podle toho, co definujeme jako kulturu. V roce 2010 nám ukazuje se, že, e, e, že na celkový tvůrčí sektor představuje téměř 7 HDP v Evropě. 14 milionů pracovních míst a 850 miliard euro ročního obratu. A jak tedy ukázat, že tyto sektory mm, mm, rostou i přes krizi? A proč to prokazovat? Od mezi lety 20, 2008 až 2011 zaměstnanost v tomto sektoru mm, odolávalo více než celá jiná ekonomika. Nicméně konstatujeme, že zde se to hodně liší mezi jednotlivými sektory kultuře. A proto je pro nás zajímavé, že máme několik sektorů, které zaměstnávají více mladých než zbytek ostatních eh, ekonomických eh, sektorů. Je těžké to vyhodnotit. Pár příklad. Eh, CDčka, DVDčka, ty přišly hodně o velký obrat. Virgin, Megastore propouštěli ve Francii, kdežto hm, když to hudba online, ta roste a Testagrama tu koupili Facebook za miliardu dolarů a Erolux postupuje, roste a dopojuje, dopuje ho růst v rozvojových zemích a také i bohužel i to, že zde se eh, zvyšuje rozdíl příjmů mezi bohatými a chudými v době krize. In strategické investice, které byly podniknuty na regionální lokální úrovni, vedly ke spektakulárním výsledkům. Já připomenu témata, která dobře známe, festivaly nebo ty různé iniciativy jako Evropský kapitál pro kulturu ty generují ekonomické zisky, které jsou velice významné. To je často charakterizováno tím, že to vlastně má takový pákový efekt na každé investované euro. Třeba i má to velký vliv pro rozvoj měst, která jsou zvolena evropskými městy kultury. Má to tedy pozitivní efekty, na které lze navazovat. Za prvé specifičnost, to je specifická ekonomika a specifické odvětví, které roste i přes krizi. Ty zvláštnosti jsou takové, že je to ekonomický ekosystém, který je velice heterogenní, který je složen z různých, tedy pododvětví, různých velikostí. Vzhledem k, tom, k této roztříštěnosti je třeba ale bojovat za společnou identitu, je třeba se snažit eh, o zbližování a o dialog. A já připomínám, že Komise a členské státy mají své techniky. Je třeba eh, ale eh, především mít i konkrétnější statistiky o tomto sektoru. To nám umožní lépe analyzovat dopady našich opatření, podpory eh, ekosystému v, období, v oblasti kultury a tvorby v této době krize a dlouhodobě i. Já bych chtěla hm, poděkovat i koordinátorům, že akceptovali, abychom mohli uspořádat slyšení s experty na tento systém tak abychom mohli mít lepší přístup k číslům. Dále excelentnost a konkurenceschopnost. Sektor tvorby kultury je mezinárodním sektorem a mm, jak si pozdvihuje kulturní Evropu i podporuje nové modely podnikání a všichni aktéři jsou schopni vytvořit přidanou hodnotu u jednotlivých produktů a postupů a to je důležité, protože e, to jsou e, produkty, které mají dobrý zvuk na světovém trhu i podporuje se tímto evropské kulturní dědictví. E, kulturní tvůrčí Evropa má mezinárodní dimenzi, to posiluje interkulturní dialog, tak jak jsme se k tomu zavázali na světové scéně i v rámci úmluvy UNESCO a e, v rámci úmluvy o diverzitě kultury. Třeba e, Evropská hlavní města kultury. To je velice cený příspěvek, protože tím se podporuje různorodost bohatství evropských kultur. Potom eh, máme zde i to označení, etiketa Evropské dědictví. To je taková laboratoř pro to, abychom mohli získat nové publikum a zapojit více občany. A potom slavná evropská kulturní výjimečnost, to znamená naše know-how, které máme. A dále luxusní průmysl, třeba to mm, představuje celou řadu různých řemesel, tradice, tradiční řemesla a to umožňuje těmto značkám eh, se prosazovat ve, světle, ve světě. Zde eh, jsou to tedy hm, profese, eh, řemesla, která jsou velice tvůrčí. A jaké překážky ale tyto sektory mají velice rychle? Samozřejmě musím zmínit nové způsoby šíření kultury, hm, to znamená přechod na digitál, nové technologie, a e, nové způsoby výroby a distribuce, piráctví nebo padělky. Jak tedy chránit díla? a tím, že budeme používat e, nástroje, které budou flexibilní, dostupné. E, svět financování. Podfinancování, to je chronický problém v kultuře. A to znamená, že to nerespektuje to riziko, kterým jsou vystaveny, potom roztřištěnost vnitřního trhu, nedostatečné synergické efekty, nové způsoby chování spotřebitelů. Jaké jsou e, návrhy, jak to vyřešit a e, tedy o to nám tady jde. Jaké jsou oblasti, kde Evropská unie může a musí intervenovat, abychom zoptimalizovali potenciál těchto sektorů, tak abychom i zvýšili pákový efekt a posílili tím růst a zaměstnanost. Za prvé inovace a inovace, inovace nové technologie, aplikace eh, nových technologií, prodeje, nové možnosti, které nabízí digitální technologie, potom multilingvismus je třeba podporovat eh, eh, i podtitulky, nejenom tedy dabování. Potom je třeba i mít více šířit to evropské označení, evropskou etiketu. Potom je třeba i využít potenciál všech těch navázaných na kulturu řemesel a je třeba tedy je podporovat na úrovni lokální a regionální. A rovněž je třeba i vzdělávat mladší spoluobčany, tak aby se eh, kvalifikovali. A eh, to znamená, že musíme i mít lepší interface mezi světem eh, školství a podnikání. Samozřejmě ochrana tvorby a evropská právní úprava autorských práv. Zde my v Evropě nic eh, neušetříme, když se budeme snažit eh, o eh, to roztříštit ochranu známek. My musíme naopak jít směrem k harmonizaci ochrany autorských práv. A je třeba tedy rozvíjet konkurenceschopnost, podporovat nové obchodní modely, je třeba získávat nové publikum, zajistit přístup na mezinárodní trhy, posilovat i přechody do jiných sektorů, financování. Podpora k finančním institucím je třeba i především dělat osvětu u investorů, u těch, kteří rozhodují, tak aby lépe vnímali potenciál tohoto sektoru a to, jak tento sektor je napojen na jiná odvětví v ekonomice. Dále je třeba podpořit a i strukturální fondy, které by měly být zmobilizovány, aby podporovaly tvůrčí a kulturní průmysl. Tam, kde Eh, eh, máme jeden asi miliardu euro v Evropě na kulturu, tak zde politiky soudržnosti mají 400 miliard euro investic. A samozřejmě i je třeba ty profesní asociace více propojovat, aby si vyměňovali zkušenosti, know-how a dále zdanění kulturních statků. Podpora těchto sektorů musí také i mít jiné pobídkové systémy, jako třeba eh, snížené sazby daně pro eh, kulturní díla, potom i zachovat národní dotace. To je aktuální téma. V této oblasti především, a zde zdůrazňuji, Evropská unie musí nalézt krátkodobé řešení a vyřešit ty potřeby evropských norem, konkurenceschopnost, hospodářská soutěž, dotace. To je všechno třeba slažit, sladit, tak abychom tento sektor nezabili. E, máme málo veřejných prostředků, proto je třeba je vynakládat efektivně a evropské peníze je třeba e, vydávat na to, co je v souladu s naším cílem a především růst, e, protože čas kvapí a jsme vystaveni více a více světové konkurenci. Děkuji. Děkuji, Marie Tereze. Gracias, presidenta. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, Marie Therese. To je velice zajímavé a kompletní, co jsme slyšeli. Já mám pár bodů, jenom za prvé chci, zmír, chci zdůraznit ty statistiky, jak jsou důležité. Já si myslím, že je třeba, abychom prokázali našim vládám, našim regionům, našim starostům, že eh, každé euro, které se investuje do kultury, má multiplikační efekt, protože se to odráží v dalších eh, oblastech, jako třeba cestovní ruch. Eh, třeba jasný příklad jsou festivaly. Velice často já vidím, že se škrtají pomoci festivalům, ale vlastně hm, organizace takového festivalu, to znamená, že se zmobilizuje nejen lokální publikum, ale přijdou tam lidé i odinut, i ze zahraničí. Což znamená, že ty investice do festivalů eh, ve skutečnosti mají velký multiplikační efekt. A eh, téměř pětkrát se říká, že se eh, toto euro rozmnoží díky turistice a stravování a tak dále. Takže je třeba umět prokázat toto našim politikům, kteří mají na starosti kulturu a především těm, kteří jsou s financí, že kultura má eh, multifikační dopad. Nemluvme o eh, našem eh, společném kulturním dědictví, to je to nejvíce cené, co máme v Evropě a to hlavně přitahuje cest, turisty. Za druhé, já nevím, zda to je možné. Já myslím, že by bylo zajímavé abychom měli takový zákon o mecenářství nebo sponzorství jako na evropské úrovni, jako mají v Americe. Já myslím, že to je skutečně forma, kde podniky mohou investovat do kultury, eh, a aby měli skutečně zájem tak činit, protože jinak by to bylo těžké. A dále, také takový návrh. Ve Španělsku máme takový systém, který se nazývá jedno kulturní procento. To znamená, ze všech veřejných děl, které se realizují na úrovni národní a regionální, z toho se odečte 1% a to se vloží do kultury nebo do kulturního dědictví, do nákupu obrazů, uměleckých děl a tak dále. Takže není to tedy provozní výdaj, ale je to jako in, investice. Nevím, zda bychom mohli něco navrhnout na evropské úrovni, protože zde my máme třeba obrovské investice, které se podnikají z evropské úrovně, tak 1% by se mohlo převést do kultury eh, obecně. Já myslím, že to je návrh, o který bychom se mohli pokusit. Určitě je to novátorské a já myslím, že někdo asi se postaví proti, ale proč to neskusit? Děkuji. Danke. Děkuji. Helga. Děkuji za slovo. Dovolte mi dva komentáře. S schůzky, která se konala tento týden, nebo ze schůzek, tak jsme také hovořili o kolektivních společnostech. Jsou zde jisté návrh komise na e, změnu, na přeměnu těchto kolektivních společností. Budeme mít ještě schůzku a také se konala konference o kreativních odvětvích, která se konala včera a předevčírem jste v Bruselu. textu <clears throat> byl tam jeden nizozemec, který argumentoval tím, že s celou tou digitální revolucí a s těmi novými distribučními možnostmi máme také k dispozici celou řadu eh, digitálních platform a že tady si musíme uvědomit to, že ta, to, to, to kreativní obyt, nebo že ty digitální odvětví je vlastně prázdné, musíte ho něčím naplnit. Musíme si vždy zdůrazňovat hodnotu kultury a všechny. Musíme si uvědomit, že všechny ty distribuční možnosti jsou hezké, ale musíte mít nějaký obsah, který chcete distribuovat, protože jinak z toho nakonec moc nebude. A pak eh, chci ještě říci, něco, co zaznělo na té konferenci, a to se také týká vaší zprávy, Marie therese je to otázka nebo <clears throat> názor, že pokud chcete více investovat do kultury, tak musíte dát těm samotným tvůrcům lepší vyjednávací pozici vůči výrobcům a vůči dalším, s nimiž chtějí uzavírat smlouvy. A taky, také jste tedy návrh, aby se, eh, abyste byla novelizace eh, toho, jak budou vypadat ty smlouvy, jak se mají Eh, uzavírat smlouvy v tomto sektoru. Myslím si, že bychom to tam měli zahnout, protože to je vlastně také součást strategie, jak celou situaci zlepšit a jak také zlepšit i systém odměňování pro umělce. Děkuji. It's very interesting. No, no, to je velice zajímavé. <clears throat> Ještě někdo se hlásí do diskuse? Prosím, Martin. Formand, já. <clears throat> kunne tænke mig lige tilføje på ord i forlængelse af det, som Helga lige sagde som jeg synes er meget rigtigt øh, og øh, er en god pointe. Øh, Jeg kunne godt tænke mig, at jeg tror ikke, der er nogen her i det her rum, som ikke er enige om, eller så sad vi her. Děkuji něco k tomu, co říkala Helga. Bylo to rozumné. Myslím si, že všichni, co jsou v tomto sále, se shodnou na tom, co říkala. Jinak bychom tady nebyli. Samozřejmě, že je třeba podporovat kulturu. Vidíme to také z dokumentů, které jsme dostali od komise. Vidíme, že tato myšlenka je dobrá, že bychom ji měli přivítat. Ovšem ta velká výzva spočívá v tom, že bychom měli přesvědčit ostatní poslance tohoto parlamentu o tom, že ta myšlenka je dobrá. Nemá smysl, abychom tady o tom přesvědčení byli pouze my zde na výboru pro kulturu. A proto z této zprávy rovněž vychází, vyplývá, že je nutné nejen pro umělce, ale také pro Evropu a pro růst, abychom tyto myšlenky propojili s našimi úvahami, strategickými úvahami, které se týkají růstu, tak, aby celá naše ekonomika lépe fungovala. Proto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom si v této zprávě tak trochu ještě rozmysleli a zvážili, co bychom mohli učinit pro to, abychom, pokud chceme podpořit kulturní sektor, abychom do něj vnesli myšlenky, ideje, v tom smyslu, aby sám kulturní sektor si rozmyslel, jak by mohl lépe vytvořit evropskou přidanou hodnotu. Když zde se tak rozhlédnu po sále, mám pocit, že trochu prosté, postrádám odpovědnost ze strany kulturního sektoru. I oni by si měli rozmyslet, s jakým příspěvkem by mohli přijít. A měli by rovněž eh, přemýšlet strategicky a myslet na evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Není tomu tak? Čili... Nebo ještě paní Nige? Jste paní Nige? Děkuji, paní předsedkyně. Hm, za stranu komise bych chtěla poděkovat zpravodajce a chtěla bych také poděkovat tomuto výboru za práci na této zprávě. Eh, všichni si uvědomujeme cenou hodnotu kulturního odvětví a víme, že je důležité, abychom eh, se zamysleli nad konkrétními opatřeními, jak podpořit eh, ten um, obor kulturních a tvůrčích odvětví. <clears throat> Chtěla bych ještě zdůraznit, že musíme vycházet z poznatků, se skutečností. Chtěli bychom také zvyšovat eh, povědomí členských států o důležitosti této otázky. Máme zde také to sdělení z eh, října nebo z listopadu loňského roku, které také zdůrazňovalo důležitost kvalitnějších statistik, které se mají týkat eh, kulturního a tvůrčího odvětví a i kultury obecně. Na úrovni komise, na úrovni Eurostatu také již bylo odvedeno dost práce. Eurostat také e, zahájil studii, která se týká zaměstnanosti v kulturních a tvůrčích odvětvích a doufáme, že příštím roce již budeme mít e, spolehlivé údaje, které se týkají zaměstnanosti v těchto odvětvích. E, dále Eh, jsou zde ty národní eh, kulturní účty. Některé členské státy již je mají, jiné členské státy je, doufám, budou na této cestě následovat. A pak ještě, co se týče zprávy, domníváme se, že to je vlastně eh, takovým klíčovým výstupem toho sdělení, které bylo zveřejněno v září. To je něco, co bychom chtěli prosadit u členských států i u těch nižších úrovní zprávy. Je důležité, aby se vlastně, eh, aby docházelo k rozšíření z té národní úrovně i do těch regionálních a místních úrovních, protože to zvýší potenciál pro kulturní a tvůrčí odvětví. Je to velice důležité. Ještě, co by třetí bod bych chtěla zdůraznit, že komise nedávno také zahájila projekt, je to pilotní projekt, který inicioval právě Evropský parlament a za to bychom vám chtěli poděkovat. Týká se ekonomiky, která plyne z kulturní rozmanitosti. Cílem je zjistit nebo nalézt různé inovační myšlenky, jak propojit na jedné straně tvorbu a na druhé straně informační a komunikační technologie. Zcela jistě vás budeme také informovat o pokroku této studie. Děkuji. Oui, merci beaucoup. Merci. Ano, ano, děkuji, děkuji všem za příspěvky. Kromě toho, co jsem řekla, již, tak já myslím, že eh, co je důležité, je, že komise hovoří o eh, o světě. Já spíš bych říkala, že musíme přesvědčovat. Přesvědčovat o tom, že kulturní a tvůrčí sektor má přidanou hodnotu a to především je třeba přesvědčovat finančníky, svět financí, a nemluvě o rozpočtu, rozpočtu na kulturu, i když jsem řekla, že je možné čerpat i z jiných fondů, například e, ze strukturálních fondů, výzkumu, vědy a také i bychom měli se snažit podporovat veškeré eh, prostředky propagace tohoto odvětví, tedy kulturního a tvůrčího odvětví. Přidaná hodnota existuje, je třeba jenom tedy na to poukázat, ukazovat, že existuje a že má obrovský potenciál. Eh, ta myšlenka, že i kultura přispívá vně své odvětví, eh, rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví Eh, v podstatě přináší daleko více občanům, eh, tedy vzdělává je umělecky, kultivuje občany a proto je důležitý přístup všech občanů ke kultuře a tvorbě, to je jasné, ale kromě toho má to další evropský dopad na ekonomiku, protože Evropa je kulturně výjimečná a kultura tedy má hodnotu uměleckou, ale i ekonomickou. A já jsem velice ráda, že hodláte i eh, zahájit eh, studii o zaměstnanosti v sektoru kultury. Určitě to nám dá další eh, argumenty o tom, jak tento sektor je důležitý a jak přináší hodně k evropské ekonomice a k tomu, aby mohla vzkvétat na světové úrovni. Takže já sama Eh, si myslím, že je třeba, abychom takto eh, toto prosazovali na všech úrovních, ústřední, regionální, lokální, aby všichni pochopili, že eh, kulturní a tvůrčí odvětví je třeba podporovat. Například teď ve výboru pro regionální rozvoj pracujeme na nařízení a tam hovoříme tedy o programech, o fondech a hovoříme o tom, že by také měly být přístupny kulturním projektům, ale v širokém slova smyslu kulturní projekty, eh, protože tady jde o to i eh, čerpat ze strukturálních fondů. Proto to musí být projekty, které také budou přispívat ke konkurenceschopnosti dotčených subjektů. A kromě těch velkých Eh, podniků v oblasti filmu nebo audiovizet a tak dále, tak existují i malé střední podniky a skutečně miniaturní podniky, které také přispívají k evropské ekonomice. Dobře, takže budeme konat slyšení na toto téma a eh, skutečně hm, propojit eh, tvůrčí průmysl i a kulturní odvětví je třeba tedy propojit s dalšími tématy jako udržitelná ekonomika, udržitelné životní prostředí. Možná dnes si to lze těžko představit, ale určité podniky již eh, tímto směrem vyšly. Děkuji. Myslím si, že to propojení s ostatními sektory je obzvláště důležité. Na to bychom se měli přednostně zaměřit. Včera večer na schůzi koordinátorů jsme se dohodli, že ve e, Dubnu spořádáme slyšení, takže se to se tak trochu tímto posune až na podzim. Návrh zprávy budeme mít Mary Teres teprve v červnu, ne tedy již v Dubnu tak abychom mohli do návrhu zprávy zapracovat to, co se dozvíme nového na slyšení a potom v září budeme hlasovat. Tím jsme e, prošli pořad jednání na dnešek, protože bod číslo 10, téma statut Evropské nadace, nebudeme nyní moci otevřít. Měli jsme mít vyměnu názoru s paní Nadjou Hirsch, první vyměnou názoru, ale ona je nyní na jiném výboru, nemůže přijít mezi nás, takže toto téma odsuneme na další schůzi. Je to ovšem velmi důležité téma, protože si myslím, že pomocí Evropské nadace můžeme učinit mnohé pro podporu evropské kultury. Takže přesně tady na tom vidíme, jak je vše se vším propojeno. Dnes jenom chci říci a uznat, že koordinátoři včera učili měli dobré rozhodnutí. Myslím si, že mi nebudeme nikdo nic nabítat, když to takto řeknu. Pod bodem různé nikdo nic nemá a příští schůze se bude konat 20. března od 9 hodin až do 18.30 celý den. Tlumočníci ještě musí zůstat mezi námi, potřebujeme je pro schůzi, kterou budeme mít nyní, jakožto návaznou schůzi. Všichni, kdo nejsou stínovými zpravodajíci, zpravodají pro téma Evropa pro občany, prosím, opuste sál, protože my si tady budeme muset prohovořit, jak se postavíme k programu evropského občanství. Pan Takula je zpravodajem. Já mám pocit, že jsem stínovou zpravodajkou.